Uh, Vážení kolegové, dovolte mi, abych zahájil. Prosím, posaďte se. Děkuji vám. Vítám vás všechny. Děkuji za účast panu Flahotovi. My s panem předsedou belgického parlamentu budeme spolupředsedat tomuto zasedání. A pak zde máme dalšího kolegu, pana Žujeta, který bude vystupovat. Pro Evropskou unii je toto velmi důležité období, to všichni víme. Pro naše občany je velmi důležité, aby byly zodpovězeny otázky týkající se toho, o čem je Evropa, jak jim můžeme pomoci z úrovně Evropské unie. Občanům jde o více pracovních příležitostí, o prosperitu, stabilitu a bezpečnost. A naše diskuze na tomto společném parlamentárním zasedání se mají právě zabývat těmito nejdůležitějšími tématy. Jak by měla Evropa reagovat na výzvy, které nás čekají po skončení krize? To znamená výzvy, které se budou týkat především našich občanů. Svět utrpěl jednu z nejobtížnějších finančních krizí v historii. Něco jsme se z krize však poučili. Dovolte mi čtyři poznámky. V prvé řadě chci hovořit o stabilizaci a o tom, jakým způsobem můžeme v budoucnu se vyvarovat krize. Je to důležité z hlediska našich vnitřních vztahů. Další poučení je v tom, že když evropské instituce spolupracují, jsou schopny nalézt řešení, jak se vyhnout chybám z minulosti. Tomuto procesu přispíval Evropský parlament. My jsme se maximálně vynasnažili, abychom dosáhli v průběhu obnovy určitého pokroku. Snažili jsme se o to především prostřednictvím přijaté legislativy v oblasti regulace finančních trhů. Finanční dohled a architektura finančního dohledu to byl zásadní krok, pokud jde o evropskou integraci. Našli jsme řešení, jak lépe koordinovat opatření na úrovni členských států, na úrovni Evropské unie, tak abychom se v budoucnu byli schopni vyvarovat podobných krizí. Zjistili jsme, že takovýto dohled je nutný v oblasti především bankovnictví, v oblasti bezpečnosti trhů a systému pojišťovnictví. Přijali jsme také legislativu, co se týče kapitálových požadavků eh, ratingových agentur a přeshraničních pladeb. Rovněž také jsme přijali legislativu před nějakou dobou o odměnách bankéřů. Ve shodě s radou jsme rovněž také nastavili nový dohledový systém pro vedoucí pracovníky hedgingových fondů, O této legislativě se bude hlasovat na plenárním zasedání tento týden. Rovněž jsme se věnovali problematice malých a středních podniků, to je páteř ekonomiky, tím, že jsme přijali uh, legislativu o úvěrech pro mikrofinancování, také jsme se věnovali oblasti pozdních pladeb pro malé a střední podniky, to je pro ně zásadní záležitost. Tato legislativa je prvním krokem pro vytvoření rovných podmínek pro všechny v prostředí, která bude transparentnější, než bylo v minulosti. Také pohovořím o průběžném přijímání legislativy. V době, kdy řešíme hospodářskou a finanční krizi, tak jsme se začali rovněž také zabývat dalšími oblastmi ekonomiky. Evropský parlament v tuto chvíli jedná o řadě materiálů, hlavně o balíčku ekonomického řízení. Ekonomické řízení to je zásadní záležitost. Bude to naše pracovní skupina číslo 2, která se tomuto bude věnovat. Z hlediska Evropského parlamentu je velmi důležité zavést postupy na úrovni společenství v oblasti ekonomického řízení. Nestačí měnová unie, potřebujeme hospodářskou unii. Další téma revize nařízení o ratingových agenturách, o short selling, o nesplácení úvěru, o swapech a o e, přepážkových derivátech. Tato problematika byla u zrodu krize. Dále zde jsou systémy zaručení vkladů a náhrady pro investory. To je legislativa, která by měla rovněž také zajistit stabilitu a důvěru na trzích. Důvěra je velmi důležitá. A důvěra je velmi důležitá, někdy důležitější než čísla. Třetí poznámka. Důležitá budoucí legislativa. Jakmile dosáhneme stability trhu a jakmile vyřešíme některé průběžné ekonomické problémy, budeme se muset začít soustředit na to, jakým způsobem víc krize, jak ukončit některá opatření, která souvisela s krizí, jak jednat po krizi. Exit strategy. To je víc než jen obnova ekonomiky. Musíme také jednat o strategii 2020, jež rovněž souvisí s něčím, jako je strategie exit. Já jsem přesvědčen o tom, že se musíme opravdu pohybovat směrem k opravdové hospodářské unii, nestačí měnová unie. Některé odpovědi máme v Single Market Act. Evropská komise minulou středu vydala sdělení, v němž je 50 návrhů které by měly být předloženy v letech 2011 a 2012 na toto téma. Toto sdělení se opírá o zprávu parlamentu na téma měnové unie. Je to zásadní příspěvek ze strany Evropského parlamentu a je to zpráva Monte a Single Market Act, o něž se tento materiál opírá. My jsme s Marie Monty jednali mnohokrát na konci minulého roku a v první polovině roku 2010. Jsme přesvědčeni o tom, že abychom zaznamenali v Evropské unii opravdový eh, růst, musíme odstranit 150 překážek, které stále ještě existují na jednotném trhu. Ty se odstraní tím, že se naplní příslušná legislativa a to bude mít stejný účinek na růst jako projekt z roku 92, jež se dobře pamatujete, kdy byl zahájen projekt jednotného trhu. Je to rovněž důležité pro národní parlamenty napomáhat naplňování této legislativy a dohlížet nad jejím dodržováním. Hovoříme zde o legislativě, hovoříme o tom, jak zlepšit ekonomiku celé Evropské unie. Bez národních parlamentů nemůžeme nic, protože naplňování práva společenství je stejně důležité, možná ještě důležitější než vytváření této legislativy. Proto je důležité, abychom měli různé možnosti, jak kontaktovat národní parlamenty a jak spolupracovat mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Já vám děkuji tedy za účast na tom společném zasedání. A dovolte mi říci, že Evropská unie se stále opírá a bude opírat o solidaritu. Solidaritu členských států, solidaritu občanů, nás všech. Rovněž odpovědnost je velmi důležitá. Je to odpovědnost nás všech, která je navázána na solidaritu. Musíme vytvářet konkurenceschopnost Evropské unie. Jak vytvořit konkurenceschopnou Evropskou unii? To je otázka. Protože konkurenceschopnost je zase navázána na vytváření pracovních příležitostí a první pracovní skupina se tomuto bude věnovat. Jaká pracovní místa si pro budoucnost představujeme, pro zítřek, pro Evropskou unii. To je nejdůležitější téma pro naše občany. Rovněž také pracovní skupina 3 se bude věnovat eh, tomu, jak završit projekt Evropského jednotného trhu. Určitě máme před sebou velmi zajímavou debatu, takže rovnou zahájíme. Ještě než se tak stane, tak bych rád požádal Andrého, mého kolegu, aby vystoupil a vyjádřil své stanovisko. Máte slovo, prosím. Děkuji vám. Pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci, poslanci Evropského parlamentu a národních parlamentů, vážení evropští přátelé. Jsem velmi rád, že mohu před vámi vystoupit a děkuji vám za to, že jste mne pozvali do tohoto hemicyklu u příležitosti parlamentního setkání, významného setkání tedy společných během společného zasedání. Chtěl bych říci, že samozřejmě naším přáním je podělit se o naše zkušenosti z evropského i našeho vnitrostátního působení. Naše národní parlamenty byly připojeny k rozhodování, které se odehrává na evropské půdě. A Lisabonská smlouva už rok nabízí možnost kolektivní účasti národních parlamentů při vytváření evropské legislativy. Na základě zásady účasti, která je tedy termínem, který velmi rád používá pan předseda rady, Evropa se nemůže stavět a budovat proti vůli členských států a také tedy samozřejmě proti vůli občanů těchto národů. Znáte někoho, kdo by se mohl stavět proti takovéto spolupráci bez toho, že by ho tedy v podstatě neuznávalo jeho vlastní eh, veřejné mínění, že by ztratil oprávněnost k tomu, aby uzavíral dohody. A přitom ten postup má i svá úskalí, je pomalý, je složitý a občas je také zdrojem, který způsobuje, že se věci zablokují. Já o tom mohu hovořit, protože jsem v zemi, která požaduje ratifikaci sedmi různých parlamentů. Přitom tento postup má určité výhody a to, že je možné informovat všechny politické odpovědné představitele, má také možnost vyvolat diskusy s občany a potom se skutečně tedy s těmi jednotlivými rozhodnutími postavit před veřejnost. V rámci evropské politiky vzájemná závislost mezi vnitrostátními správními úřady a Evropou musí být maximální, aby byla skutečně účinná. Netypický ráz uspořádání evropských záležitostí, což je tedy v podstatě že identifikovaný politický předmět, jak to označil Jacques Delors, by nás neměla přivádět k tomu, abychom eh, se vzdali možnosti porovnávat naše způsoby působení. Naopak bychom měli být daleko metodičtější právě při našem analytickém rozboru. V důsledku posledních evropských voleb, pokud jde také o účast 43 eh, vyvstala celá řada otázek, abychom mohli skutečně poměřit rostoucí nezájem našeho obyvatelstva. Nebudu se vracet k jednotlivým důvodům, znáte je lépe než já, ale situace hospodářská je teď pro občany skutečně velkým zdrojem znepokojení. Nikdo nezapomněl na obrázky z manifestací v Řecku. Rozpočtová krize v Řecku ovlivnila veřejné mínění ve všech oblastech. Jedním z prvních následků je, že podpora eh, přináležitosti k Evropě eh, se začíná projevovat jako slabý článek. Obecně vzato na evropské úrovni důvěra obyvatelstva v hospodářskou situaci je nižší než na podzim roku 2009. Podle výsledku Eurobarometru v září roku 2010 28 Evropanů pokládá hospodářskou situaci za velmi špatnou a téměř 50 za špatnou. Nezaměstnanost je pocitována jako nejdůležitější národní problém a různé manifestace, například studentů ve Francii, při diskusi o budoucnosti důchodů ukazují na znepokojení této generace, pokud je o její budoucnost. Při setkáních s občany, při našich setkáních s občany, slyšíme vyjádřený strach, slyšíme jejich pobouření strach, že nebudou moci svým dětem nabídnout žádnou budoucnost, strach, že bude zítřek se odehrávat bez znamení nezaměstnanosti, že námi budou pohrdat velké finanční skupiny, které mají větší zájem na tom, aby vypláceli prostředky akcionářům, než aby oživili ekonomiku. Také slyšíme zlobu eh, týkající se nespravedlnosti. Nespravedlnosti obětí nových gurů v oblasti finančnictví, rodin, které nevědí, které půjčky splácet dříve. A také těch pracovníků, kteří v podstatě nevědí, jak se chránit proti chamtivosti aktérů na trhu. To bude stát 45 trilionů euro na celosvětové úrovni a projeví se to 11% nezaměstnaností v Evropě do konce tohoto roku. Odpovědi, které budou přicházet k občanům, se budou týkat otázek podpory. Musíme přesvědčit eh, ženu z domácnosti stejně jako studenty, kteří už se věnují postgraduálnímu studiu. Musíme být schopni hovořit s ošetřovatelkami v nemocnicích a s dělníky v továrnách. Je jisté, že reformy jsou nutné proto, abychom ukončili hospodářskou a finanční krizi a z tohoto důvodu belgický parlament rychle přijme opatření pro finanční dohled, který odhlas, které odhlasoval váš parlament velkou většinou, abychom uzavřeli také proces ratifikace. Naprosto sdílím cíl paní Beres, která je autorkou zprávy zvláštní komise týkající se dopadů hospodářské a finanční krize, aby tedy občané Evropy měli zase chuť se mobilizovat spolu se svými členskými státy kolem evropského projektu. Pouze takto budeme zítra schopni zajistit všem práci, aby lidé vybředli z chudoby a mohli opět důvěřovat evropskému projektu. Na vaši otázku, jak má vypadat růst, chtěl bych říci pouze toto. Růst je to, co nabízí zaměstnání pro všechny, nabízí zaměstnání pro mladé lidi i pro ty zkušené pracovníky a jaké pracovní příležitosti mají být zítra k dispozici. Chci, aby byly takové, aby zaručovaly lidem důstojnost. Musíme zde narýsovat obrysy nového paktu e, růstu a zaměstnanosti. Měli bychom v podstatě do toho paktu vložit i nějaký politický evropský cíl týkající se nezaměstnanosti. Členské státy by předkládaly projekty s vnitrostátními mírami nezaměstnanosti, které by se pak upravovaly podle jejich vnitrostátní ekonomické situace. Investice do výchovy a vzdělávání je nezbytná proto, abychom dosáhli růstu a vytváření pracovních příležitostí, které budou více kvalifikované a lépe také placené. Do budoucna je třeba připravit pracovníky v celé Evropě na nové pracovní příležitosti spojené například se zelenými technologiemi a obnovitelnými druhy energie. Konečně bychom se také mohli inspirovat programem Erasmus, abychom rozšířili možnosti vzdělávání pro studenty i dospělé a abychom dávali větší příležitost ke studiu v zahraničí. Pokud je o otázku hospodářské zprávy, Téměř 80 Evropanů se domnívá, že dohled a dozor ze strany Evropské unie, pokud jde o činnost největších finančních skupin v Evropě by skutečně byla účinným prostředkem pro boj proti krizi. Ale pesimismus Evropanů zůstává nadále aktuální a zdá se, že s probíhajícími léty se zvyšuje. 57% starších osob nad 55 let se domnívá, že tedy to nejhorší je teprve před námi přináležitost k určité sociálně a hospodářské skupině také má svoji roli. 51% vedoucích a řídících pracovníků a 50% zaměstnanců se domnívá, že tedy to nejhorší ještě přijde na rozdíl od 64% nezaměstnaných a 62% eh, běžných pracovníků, řadových pracovníků. Je tedy skutečně třeba eh, zohlednit to, že zde velkou měrou těmto věcem přispěl Evropský parlament, který by měl nadále usilovat o to, abychom pokročili ku předu, abychom byli schopni lépe přerozdělovat prostředky, protože komise a rada se k tomu opravdu stavěly velmi vyhýbavě i přes tedy veškeré důležité eh, výdobytky v oblasti obchodní a že bychom si měli také uvědomit, do jaké míry to působí na růst soukromého dluhu. Evropa by měla mít společné orientační linie týkající se eh, rozpočtové politiky, která by skutečně umožňovala přerozdělovat prostředky v makroekonomické rovině. Možná, že některé z vás budu tím šokovat, ale v oblasti daňové bych skutečně chtěl, aby se stanovila nějaká minimální hranice pro daňové odvody podniků, aby se zde neusadila nějaká zcela zdivočelá hospodářská soutěž mezi podniky. Je také třeba podívat se na otázku vnitřního trhu. Belgie mohla vždy spolehat na velmi kvalitní veřejné služby a proto nám připadá velmi znepokojivé, že nic na toto téma nenechá, nenacházíme v oblasti týkající se oživení Eh, naší hospodářské situace. Ve zprávě z konce října už v eh, v době, kdy se hovořilo o směrnici o službách, bylo třeba také uvažovat o rámcové směrnici týkající se veřejného eh, druhu. A v podstatě zatím se nenašla žádná obdobná snaha v této oblasti. Opatření jsou stále méně populární u našeho obyvatelstva. V některých oborech, jako je například poštovnictví, se opravdu věci dělaly proti eh, dobrému zdravému rozumu. Eh, služby jsou dražší, jsou méně veřejné a jsou méně účinné. I Spojené státy si netroufly eh, tuto distribuci poštovních zásilek plně liberalizovat na rozdíl od Evropy. Až do února Komise provádí konzultaci a potom se parlament bude věnovat tedy těmi návrhy, které předložil komisař Barnier na základě eh, toho, že my máme silnou tradici veřejných služeb v mé zemi. Chtěl bych, abyste skutečně zohlednili všechny aspekty vnitřního trhu. Nemůžeme budovat Evropu růstu bez toho, že bychom přihlédli také k sociálnímu rozměru. Obě tyto věci jsou spolu těsně propojené. Bez toho by lidé byli stále zdrženlivější ve vztahu k Evropě. Finanční krize nás staví před novou odpovědnost. Vzniká nová diskuse týkající se rovnováhy mezi trhem a veřejným působením. Je to naprosto nezbytné a pokud bychom k tomu nepřistoupili, budoucí vývoj vnitřního trhu by skutečně byl spochybněn. Se zavedením Lisabonské smlouvy budeme moci odhalovat nové aspekty spolupráce a nové pracovní metody belgické předsednictví se pokouší přinést své zkušenosti a svůj závazek do tohoto nového geopolitického kontextu. Hospodářská a sociální krize je období, kdy naši občané vyžadují odpovědi na své znepokojení a svůj strach a my je nesmíme zklamat. A společně všechny naše parlamenty musí bojovat za to, aby Evropa skutečně nesla zase barvy naděje. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji, děkuji za váš projev. Mm, milý kolega, předseda dolní sněmovny, poslanecké sněmovny Belgického parlamentu právě promluvil. A chci zdůraznit ještě jednou, že my neseme společně odpovědnost za evropskou legislativu v důsledku Lisabonské smlouvy. To je vlastně společná odpovědnost Evropského parlamentu a národních parlamentů a poněvadž vy nyní máte možnost projednávat tuto legislativu již ve fázi příprav této legislativy. A my tedy i počítáme s vaší spoluprací i v období mm, implementace a monitoringu aplikace. Je to tedy velká příležitost pro nás, pro všechny, abychom si mohli vyměňovat zkušenosti. Jsem velice rád, že Eh, zde i s námi je celá řada mých kolegů zde z Evropského parlamentu, abychom mohli vést diskuzi o těchto problémech. Zítra také i eh, tady bude pan Yves Leterm, premiér Belgie, který eh, zastupuje předsednictví v Unii a pan José Manuel Barroso, předseda Evropské komise, eh, budou tak, bude také přítomen eh, na dopoledním jednání. A rovněž i předseda belgického eh, senátu, pan Danny Peters, také se zúčastní zítřejšího jednání. Ještě bych tomu dodal, že máme tři pracovní skupiny a po této plenární části se rozejdeme právě do pracovních skupin. Nyní však bych rád dal slovo panu žanu jean pierrovi Žujetovi na téma eh, Financial Market Supervisory Authority. On je tedy předseda tohoto orgánu pro finanční trhy a také i je bývalým státním tajemníkem pro evropské záležitosti. Děkuji, děkuji pane předsedo a děkuji za vaše slova a za představení. Pane předsedo Evropského parlamentu, eh, milý Jiří Busku, eh, milý eh, předsedo dolní sněmovny Belgického parlamentu, pane Flao, milý Andre, i zde všech vás vítám. Dámy a pánové, členové Evropského parlamentu a národních parlamentů, milí Evropané, milí evropští přátelé, především jsem velice rád, že opět se dnes můžeme setkat. A že vám mohu říci, že globalizace, kterou dnes zažíváme a která eh, postihuje, ovlivňuje Evropu, tak jak i řekl pan Buzek i pan Flau, tak to je to, co se hodně podobá té internacionalizaci, která tak eh, charakterizovala začátek 20. století, kdy eh, eh, všichni tedy v podstatě viděli, jak se přesouvá to těžiště moci a síly a že to oslabovalo Evropu, Evropu. Ne, že by Evropa se oslabovala, ale jiné eh, části světa se naopak posilovaly, to znamená nástup Spojených států především eh, toho tehdy byli svědky a to je to, co teď Evropa zažívá vůči Číně, Indii, Brazílii a i Rusku. Spojené státy do určité míry také eh, mm, jsou předmětem stejného jevu. I zde se hodně eh, mm, mění tedy eh, ta struktura uspořádání ekonomiky a tak dále, což znamená, že Evropa musí navazovat nové vztahy s těmito velkými partnery a znamená to tedy společný evropský postoj a ne, že již to půjde tou starou cestou každý sám pro sebe, cestou národních států. Ne, znamená to mezivládní, znamená to větší spolupráci a nejenom tu mezivládní spolupráci a mm, to nestačí. E, koexistence e, mm, tedy komunitárního řízení a mezivládního řízení Eh, těchto mezivládních eh, přístupů. To je velice desorientující pro naše partnery, kteří jsou tedy mm, desorientováni, nevědí, jak tady ta struktura vypadá, vypadá komplikovaně a to často vede k takovým eh, paradoxům. Mm, já často říkám, že e, ta potřeba té Evropy je něco, co se spíše pociťuje za hranicemi Evropy a ne uvnitř Evropy. A e, je, všichni e, ti, kteří jsou velkými partnery, tak chtějí mít Evropu jako jednoho partnera, chtějí mít Evropu dobře uspořádanou a i zde často tedy Evropané a i evropští politice, politici eh, podléhají těm sirenám nacionalismu, populismu. A teď v době finanční krize, krize eura a eh, v době, kdy se eh, znovu koncipuje institucionální rámec, kdy Evropa Mm, eh, se nějak znovu organizuje a jaký chce tedy mít eh, vliv, pokud chce být přesvědčivá. Musí tedy se zhostit těchto výzev eh, vůči evropským občanům, vůči celému světu. Moje přesvědčení je, že Evropa mm, se nemusí stydět za tu svoji bilanci mm, v důsledku krize, ale První naše výzva, první náš problém je, abychom se uměli přesvědčit sami sebe, než začneme přesvědčovat ostatní a nám se podařilo se vyhnout tomu katastrofickému scénáři z roku 29, kdy bylo možné, abychom skutečně zapojili všechny do spolupráce. E, I Evropská centrální banka se zachovala velice aktivně, i tedy po krachu banky Lehman Brothers a byla schopna rychle reagovat odvážně a komplexně, což bylo něco nemyslitelného ještě před krizí. A především tedy Evropská centrální banka začala permanentní proces Eh, mm, půjčování peněz za fixní sazbu a to je eh, něco, co platí pro půjčky jak na týden i na celý rok. Také i zde byla nastolena spolupráce se všemi evropskými centrálními bankami a vlastně tak Evropa se vyhnula krachům la Lehman Brothers v Evropě a ukázala celému světu, že je schopna reagovat rychle a odhodlaně. A teď, pokud jde o reálnou ekonomiku, Evropská rada asi si pamatujete, si stanovila cíl eh, oživení rozpočtu ve výši 1,5 evropského HDP. To je cíl, který byl dokonce překonán a eh, samozřejmě členské státy zde eh, v tom ale jsou velice rozličné, ale bylo jasné, že není možné nahlodat jednotu evropského trhu i Evropská investiční banka se stala hlavním aktérem a e, navýšila o 30 miliard euro objem svých e, úvěrů na léta 2009-2010, především aby pomohla e, automobilovému průmyslu a malým středním podnikům. A stejně tak i intraevropská solidarita také sehrála svoji rolu především vůči těm nejslabším státům, které se sotva integrovaly do Evropy, například ta platební bilance států mimo zónu, která přešla z 12 na 25 miliard euro, potom z 25 na 50 eh, miliard euro a bylo možné díky i měnovému fondu vystupovat velice solidárně a pomoci těm nejslabším, nejpostiženějším. Evropa také i eh, byla schopna prosadit svoji metodu, je to metoda G20 a eh, byla schopna tedy Eh, stanovovat priority jako boj proti daňovým rájům, jako je reforma systému regulace a dohledu a i eh, začala posilovat roli mezinárodních finančních institucí a zde i hlas Evropy sehrál silnou roli na první G20 ve Washingtonu, potom v Londýně v dubnu 2009 a eh, dále to pokračovalo i tedy v Soulu a zde Eh, Evropa tedy se eh, eh, hodně snažila tak, aby došlo k novému vyvážení moci a aby to bylo v souladu se skutečným stavem poměru sil. Evropa pochopila, že proto, aby mohla hrát tuto roli v těchto reformách světového kapitalismu, tak je třeba, aby Evropa sama se nejprve zorganizovala vůči svým partnerům a aby hovořila jedním hlasem a aby měla jasnou autoritu. I toto zdůraznil pan předseda Evropského parlamentu. Evropa Mm, vlastně uměla vytvořit novou architekturu eh, finanční regulace na úrovni eh, makro a mikro eh, obezřetnostních systémů. To je něco, co se ukázalo jako nezbytné v důsledku krize. Je třeba mít systémy prevence proti systémovým rizikům a to je zbraně kterou Evropa přijala, která je tak nezbytná v tom dialogu s dalšími zeměmi G20 a se třetími zeměmi. A dále tedy i pracovat zpracovala nejen pro banky, pro agentury, pro pojišťovny, ale i pro finanční trhy. A e, tak i e, bude možné posílit určitě evropskou integraci, pokud jde o regulaci a dohled v Evropě. A zde i my e, počítáme tedy s podporou Evropského parlamentu a národních parlamentů, protože to bude zcela určující pro úspěch této fáze. Také si myslím, že toto nám umožnilo i eh, překonat jeden z hlavních eh, handicapů Evropy, a to je ekonomická integrace, která pokulhávala a eh, i finanční regulace a regulace trhu. To je něco, co bylo nedostačující. Tudíž máme velké naděje, které vkládáme do této nové architektury finanční evropské regulace. A já, pan předseda to také upřesnil, já to tady nebudu rozvíjet. Zde komise má plnou agendu, plný program, který se týká i eh, programu G20, jako jsou hedžové fondy, deriváty, eh, obezřetnostní eh, normy a ratingové agentury. To je tedy plný program a já si myslím, že to všechno je, jde jedním směrem. Nakonec Evropě se podařilo i přes všechny ty nejistoty, které přetrvávají, překonat i e, tu krizi těch státních, takzvaně suverénních dluhů. Zde Nejprve se mělo za to, že ten vývoj dost pomalý vzhledem k dynamice trhu, ale Evropa se dala dohromady a ta odpověď byla nejenom jasná, ale i to pochopili trhy. A dnes Evropa je na nejlepší úrovni za posledních pět měsíců a nedůvěra investorů Eh, se rozplynula, i když ještě úplně nezmizela. A tato krize vlastně eh, i nás donutila, že jsme otevřeli to téma evropského ekonomického řízení. Zde velice eh, často eh, se poukazovalo na nedostatky ekonomického řízení v eurozóně, protože nic nebylo specifikováno ani v zakladající smlouvě, kde mm, nebylo nic v tomto smyslu o eh, skutečné roli Evropské centrální banky, která by měla být takovou prevencí, ani se tam nezmiňovaly otázky, jako jsou ty mm, bankroty a téměř se tam zakazoval vlastně bailout, abych použil anglické slovo ale rozhodnutí z 9. května 2010 eh, to napravilo a teď již existuje mandát, eh, který má komise a pan Van Rompuy se zamýšlí nad tím, jak připravit takový mechanismus, který by byl prevencí eh, případných dalších krizí a s tím, že tento mechanismus by měl být hotov do roku 2013. A dále i e, poslední e, Evropská rada přijala také své rozhodnutí, které ještě vše urychlí, protože je nezbytné, aby i Evropa e, se přizpůsobila smlouvám. Ale mm, zde vidíte, jak i přes eh, ta všechna mm, rigorózní opatření, finanční opatření, tak pořád ještě zde jsou eh, problémy, pokud jde o eh, důvěru v ty státní dluhy. A je třeba tedy si odpovědět, jaké mechanismy přijmout, jaké jsou ty podmínky zaměstnanosti a jak i Eh, zabránit tomu, aby do budoucna trhy se úplně neodvrátily třeba od těch problematických států a eh, jak tedy i eh, centrální banka má reagovat na trh s obligacemi v eurozóně a jak i soukromý sektor by měl na to reagovat a jaké přijmout povinnosti, závazky. Zde Některé státy budou muset skutečně eh, přijmout eh, eh, dobrou, reálnou politiku v tomto. Potom jsou zde velice citlivá témata. I zde Evropa, Evropský parlament se k tomu vyjadřuje. A to je otázka spolurozhodování. A já si myslím, že zde příspěvek Evropského parlamentu bude rozhodující právě pro úspěch budoucích diskuzí. A jedna věc je jasná. To znamená, nebude možné znovu nastolit důvěru v náš systém řízení regulace, pokud e, všechny ty mechanismy e, se nestanou kontinuálními mechanismy. A pokud e, nepřistoupíme k reálné transformaci v reálné instituce těchto mechanismů. My eh, tedy musíme obhajovat eh, tyto mechanismy a eh, poněvadž je úspěchem, že 27 států dospělo k tomuto výsledku a je pravda, že žádný jiný geografický celek se nemůže chlubit takovou schopností reagovat na regionální úrovni. Ale měli bychom tedy usnout na Vavřínech? Určitě ne jak říkal Jacques Delors. Evropa to je jako eh, takový bicykl. Pokud cyklista přestane, eh, eh, přestane šlapat, tak spadne na zem. A takže my musíme šlapat dál. A také i někdy budeme muset změnit směr, protože jinak přijdeme o vliv a přijdeme i o ten pocit sounáležitosti našich spoluobčanů, jak o tom hovořil pan Flao. Jaké výzvy jsou před námi teď? Eh, v oblasti, mm, která eh, eh, mě leží na srdci, ale o tom hovořil i pan Busek, pan Flao. První oblast to je efektivita našeho jednání, našeho konání a především, jak to vnímá veřejné mínění. Eh, jsme schopni dostatečně reagovat eh, na eh, obavy veřejného mínění, jako je zaměstnanost, jako je naše budoucnost. Hospodářská a finanční krize nám ukázala, že ty první reakce především byly národního charakteru a poněvadž na evropskou úrovni jsme neměli dostatečné rozhodovací mechanismy a teď jde o to, jak tedy mm, potom řídit ty různé ekonomické struktury, ty různé deficity a jak tedy vystupovat solidárně a tak, abychom eh, postupovali, jak si zasluhuje eh, měnová a eh, ekonomická unie ale doposud eh, zatím nemáme na stole skutečné návrhy efektivní koordinace makroekonomických politik. Nic, co již bylo nastíněno v té zprávě, kterou vypracovala paní Beres, předsedkyně výboru. A mm, mm, to se týká zdanění, týká se to koordinace strukturálních politik, týká, týká se toho i, týká se toho i jak tedy e, e, e, sladěvat naše politiky. Je třeba, aby i Evropa eh, hrála svoji sociální roli, především teď v okamžiku krize, kdy eh, jsou evidentní ty problémy, že je třeba přistoupit ke spravedlivějšímu eh, přerozdělování, je třeba, aby efektivně fungoval trh práce a financování důchodu. A takže Kromě eh, eh, toho, eh, jak říkal pan Flao, je to otázka vztahu s veřejným míněním ve všech států, ve všech státech, protože zde vidíme, že veřejné mínění se odklání od Evropy. To cítíme všude. všude. A zde proto máme tu velkou výzvu a to je výzva dobré komunikace s občany a Evropa pro řadu lidí je údajně více a více zodpovědná za každodenní život, ale přesto Evropa není eh, dostatečně zorganizována, aby eh, eh, mohla tedy jednat, komunikovat s tím takzvaně evropským občanem a proto Evropa musí tedy toto provést co nejdříve. Druhá výzva to je výzva financování. Zde bych řekl, zde před Evropským parlamentem toto, ale říkám to tady i před národními parlamenty, komunitární rozpočet eh, je na ústupu. Zde někteří, někteří tedy eh, kritizují eh, to, že komise eh, nebyla schopná, není akceschopná a zde tedy je velké riziko, že dojde ještě k většímu rozkolu mezi Evropou a občanem, protože zde ty ambice Evropy a její plány neodpovídají těm finančním prostředkům, které má k dispozici a nemůže tedy reagovat dostatečně viditelně a rychle. A jak tedy, jak tedy přesvědčit ty, kteří kteří přispívají do evropského rozpočtu eh, teď v dobách, kdy dochází k drastickým škrtům v rozpočtech a na druhé straně i zde eh, všichni tedy ti, kteří přispívají do rozpočtu, jasně říkají, že musí eh, zkracovat své vlastní schodky. Je jasné, že musíme Eh, si jasně a rozumně uvědomit, že je nutné ještě eh, překonat eh, tu propast, která existuje mezi tou integrací a těmi prostředky, které chceme vyčlenit na tyto aktivity, které musíme provádět na evropské úrovni bez ohledu na to, jak ta doba je těžká, což nikterak nepodceňuji. Třetí výzva to je vztah mezi Evropou a těmi velkými nově vznikajícími ekonomikami my eh, zde eh, čelíme tedy celé řadě eh, z těchto tedy partnerů v různých tedy formátech G2 až po G4, ale především máme co dočinit s Čínou a Spojenými státy. Pokud jde o obchod, zde samozřejmě máme velké rivaly před sebou, protože se oslabuje multilaterální přístup, posiluje se bilaterální přístup a i tedy hm, Eh, eh, to je ovlivněno eh, především neúspěchem vyjednávání z Doha a celosvětovou krizí. Zde proto je třeba přijmout společný přístup vůči těmto obchodním rivalům. A eh, je třeba tedy, abychom eh, eh, především tedy řešili otázku závislosti na vývozech. Dále i jsme i v Evropě zažili zvyšující se protekcionismus, ať je to v oblasti finanční, energetické či zemědělské. A poslední výzva, a to ne úplně ta zanedbatelná, je je otázka tvorby pracovních příležitostí a jak tedy eh, mají sloužit trhy reálné ekonomice, protože raison d'être trhu je financovat reálnou ekonomiku. A dnes, eh, jak tedy jednotlivci, tak eh, institucionální investoři čelí eh, nestabilním trhům, které jsou navíc ještě obskurní a zde oni se obrací proto do, k investicím do amerických pokladničních poukázek či obligací a v Evropě tedy se obrací vůči tedy těm titulům, jako jsou státní státní suverénní dluhy a především tedy se obrací na ty mm, trhy s obligacemi. Dále mm, i mm, je třeba tedy rozvíjet ty dlouhodobé investice, protože ty jsou nezbytné pro transformaci našeho průmyslu. O tom hovořil i pan Flao. A abychom tedy opět nastolili důvěru v tyto trhy, tak musíme zrevidovat směrnici o e, trzích s finančními nástroji v Evropské unii. S odstupem je zřejmé, že je třeba korigovat eh, ty nejvíce škodlivé dopady, ať jde o eh, rozmělnění likvidity, ať jde o eh, ten nejasný, mm, obskurní charakter těch různých transakcí. To je to, co tak narušilo trhy. A je třeba tedy i přímo takové systémy jako povinné poskytování Eh, informací před uzavřením obchodu a i eh, potom i informace o tom, co eh, i v té fázi po uzavření obchodu, aby bylo jasné, co si kdo pořídil, za jakých podmínek. A také je před námi i ta technologická výzva na těchto trzích, protože ti tradeři, obchodníci s cenými papíry obchodují mm, velice rychle, to jsou promptní obchody a jsou to tedy Mm, mm, techniky a technologie, které znamenají, že eh, eh, musíme zmobilizovat velké objemy eh, kapitálu a často ale mm, ty jaksi sociální dopady jsou dost někdy pochybné, protože to jsou obchody, které probíhají ve vteřinách a jsou velice nejasné. Evropa mm, tedy mm, musí se chovat ambiciozně i pokud je organizaci trhu a také i mm, musí postupovat stejně, jako to dělají Spojené státy a musí se snažit ovlivňovat jednání G20. A, ale je evidentní, že příkladnost Evropy, to se bude poměřovat eh, Eh, podle toho, jak budeme schopni eh, zrevidovat naši směrnici o finančních nástrojích na finančních trzích. Nesmíme zapomenout ani na nové trhy, eh, jako jsou tedy trhy z CO2 nebo s energetickými a potravinářskými deriváty. To se teď čím dále více šíří. Potom mm, je třeba si uvědomit, že zatím tam není žádný dohled a tudíž je to pole pro velké spekulace. A také já si myslím, že Francie určitě eh, navrhne regulovat tyto trhy, doposud byly opomíjeny a zde Evropa má velký eh, prostor, eh, jak přistoupit k organizaci těchto trhů. Také i nalézt prostor pro růst, to znamená renovovat vnitřní trhy. To již bylo řečeno a zde v tomto ohledu komisař Barnier předložil celou řadu návrhů, které jsou velice významné a i určitě z nich vyplývají určitá doporučení, která eh, byla převzata z, eh, z těch eh, prací, které proběhly před několika lety a které se týkaly ochrany práv duševního vlastnictví. A dnes to bohatství je jak tedy hmotné, tak i nehmotné a čím dál více roste to nehmotné bohatství. A je třeba tedy posilovat ty možnosti, inovovat, vytvářet tedy eh, eh, inovace, nové koncepce. To je důležité pro rozvoj ekonomiky. A zde eh, Evropa se musí snažit rušit překážky, které ještě existují a vytvářet nástroje ad hoc, ad hoc tam, kde je třeba. Dále dovolte, abych zmínil jedno z těch 50 opatření, které bylo navrženo, a to je opatření lepšího přístupu eh, malých středních podniků na trhy. Eh, eh, to je to, co je podstatou všeho. Je třeba, aby se posílil jejich přístup a to je i díky Small Business Act, který byl přijat. A paní Lagarde a pan Chamble eh, toto iniciovali. Potom i musíme revidovat směrnici o eh, prospektech, o transparentnosti a eh, systematicky se snažit, abychom se na všechno dívali optikou malých středních podniků, které musí mít možnost se přizpůsobit trhům. To jsou výzvy, kterým se musí Evropa věnovat v příštích letech. Také jsem chtěl i hovořit o otázce eh, hodnoty eura a dalších, eh, protože zatím mm, trpí tedy tím svým statutem eh, měny bez státu. Potom jsem chtěl i hovořit o Evropě společné obrany, jaké jsou strategické zájmy Evropy, jak je hájit a jak zracionalizovat tuto zásadní oblast, tyto zásadní sektory, jako je obrana. Je zde celá řada oblastí, kde naši partneři chtějí, abychom byli transparentnější a koherentnější, systematičtější. Nemilme se především. Eh, jde o naši vlastní schopnost, abychom se sami zorganizovali a podle toho budeme posuzováni. My musíme být především schopni, abychom se uspůsobili hospodářskému, eh, strategickému, mezi, mm, mezinárodnímu eh, pořádku, který je úplně jiný, nový. Evropa musí být schopná eh, eh, víc ze svých hranic a ne se uzavřít sama do sebe, ale eh, utopie musí tedy utopie musí ustoupit a my musíme všichni společně se snažit se snažit vyvrátit to, co někteří považují za nový evropský neorealismus. Děkuji, pane Žuete za velice zajímavé a komplexní sdělení, které určitě bude reflektováno v připomínkách v diskuzi. A teď připomenu pravidla hry. Vy jste obdrželi formulář, eh, který vám umožní eh, přispět do diskuze a my budeme postupovat chronologicky podle těch, eh, kteří se zapsali a i eh, mým spolupředsedajícím bude pan Miguel Martinez, kterého znám dlouho. A každý řečník, zatím nás tolik není, prozatím, takže každý řečník má právo na tři minuty. Tři minuty. A ty tady uvidíte na tabuli po pravici a po levici to je jediné místo, kde levice říká totež jako pravice, což je překvapující. A také i můžete použít tu modrou kartu, jak se to nazývá. To znamená, poté, co někdo mm, přispěje do diskuze, tak kdokoliv tady může zvednout modrou kartu ten, kdo chce položit krátkou otázku, 30 vteřinovou otázku, chce položit tomu, kdo právě ukončil svůj příspěvek a potom ten, kdo mm, předtím hovořil, tak bude mít ještě dalších 30 vteřin, aby mohl zareagovat na tu otázku. Je to dost komplikované, ale nejprve musím říci, kdo chce teď zvednout modrou kartu? Teď, totiž to platí i pro předsedy. Nikdo nemá nic na předsedy, a vidím, že zde máme řečníky. Eh, pan Vidbrot z Polského senátu má eh, tu čest a pro mě potěšení zahájit diskusi. Prosím. Pane předsedající, šanovní państwo. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, dnešní debata hezky navazuje na naše jednání v Evropské unii, kde jsme se bavili o boji proti dopadům krize. Zároveň také vidíme, kolik detailů se do našich debat dostalo. A nikdo nemá pochyb o tom, že oblasti, jimž se budeme věnovat v pracovních skupinách, by mohly rovněž také fungovat jako samostatné plenární zasedání. My musíme navrhnout konkrétní opatření. Polsko má takovéto návrhy. Lepší koordinace na úrovni Evropské unie a na úrovni členských států. Řada záležitostí se řeší na úrovni národní, kde lze zajistit účinnost takových opatření. Také jsme omezováni časem kolik času můžeme jednotlivým tématům věnovat. Každopádně však chci říci, že je to ten pravý čas věnovat se tomu, jakým směrem se dále ubíráme. Hospodářská, sociální a finanční krize v Evropské unii už skoro končí, ale řada expertů a veřejnost třeba v Portugalsku, Řecku a Španělsku ještě stále pociťuje, že krize probíhá. A ti, kteří zaznamenávají první známky obnovy, vědí, že takovéto známky jsou velmi křehké. Znamená to, že jakákoliv akce k, za, k úplnému zavedení jednotného trhu a k nastavení jednotlivých opatření a naplňování strategie Evropa 2020 musí brát v potaz rozpočtová omezení Evropské unie a rozpočtová omezení jednotlivých členských států. A já se obávám, že hloubkové reformy nebudou příliš podporovat ambiciozní projekty které by sebou přinášely další finanční potřeby. O tom už se zde hovořilo. Zároveň to lze také vnímat jako ambiciozní úkoly Evropské unie, které tím budou zasaženy, jako třeba snižování nezaměstnanosti a hospodářský růst. Já myslím, že zde ještě také chybí zamyšlení se nad tím, jak čelit konkurence, konkurence Spojených států a Číny. Jsou zde různé projekty, které by mohly překonat určitou propast, která zde existuje mezi Evropskou unii a špičkou těch jednotlivých rozvinutých států. A myslím si, že nový rozpočet na nové období nebude dostačující. Po, moje poslední připomínka zní takto. Chci se zeptat, jak myslíte, že budeme schopni naplnit střednědomé parametry ve strategii Evropa 2020, například 3% HDP? na vědecký výzkum. Jak to naplníme, pokud členské státy navrhují nižší částky? Děkuji. Děkuji. To byla neuvěřitelná rychlost, ale zvládl jste to v čase. A modrou kartičku nevidím, takže poprosím pana Lino Dilio za italskou poslaneckou sněmovnu. Prosím, máte slovo. Děkuji, dobrý den. Bylo zde již mnohokrát řečeno, že Eh, že tedy ne eh, každé zlo tedy eh, je tak škodlivé a může být i k něčemu dobrému, jako třeba krize nám ukázala, že je třeba lépe a více ekonomiku integrovat v Evropě a je to téma, mm, které mm, i bylo předmětem dlouhého kontroverzního konstitucionálního ústavního procesu v Evropě a zde i mm, my Mm, jsme tedy eh, prošli dlouhým procesem, eh, který má za sebou konkrétní aktivity, které ale nesplňují očekávání našich občanů. Tak, jak říkal Jean Monnet, to všichni víme. Eh, a mm, my nejenom, my musíme především vytvořit faktickou solidaritu mezi státy a mezi lidmi. A to je to, co ukáže reálné přínosy Evropské unie a to ukáže tedy, k čemu je Evropská unie. A strategie 2020 a ekonomické řízení mm, a budování vnitřního trhu, to je něco, co může přispět právě k plnění tohoto cíle, mm, poněvadž zde teď instituce Evropské unie a národní instituce mají a ukázali, že mají teď odvahu a i ten ambiciozní cíl. To je to, co zatím chybělo. Zaprvé já si myslím, že je nutné, aby tyto tři nástroje se zaměřily na ten cíl, jako je růst, ekonomický růst a zaměstnanost. A nejenom, aby se zaměřovali na stabilitu. Je třeba Především přistoupit ke koordinaci, která se nebude jenom zabývat eh, komplexním objemem pracovní síly, ale i kvalitou pracovní síly. Je třeba prověřit, eh, jak je to se znalostní ekonomikou, jak je to s budováním infrastruktury, zda to vůbec stačí. A potom také souhlasím, že je třeba i vyřešit tu otázku škodlivé a nekalé soutěže mezi eh, různými systémy, což je škodlivé především pokud je třeba o Eh, daně a já jsem pro minimální sazbu, tak jak zde bylo řečeno, tak abychom se vyhnuli této fiskální nekalé soutěži mezi různými státy EU. A za druhé, také bylo připomenuto, a to předřečníkem, že zde v té strategii 2020 a v té reformě ekonomického řízení chybí zaměření na tu externí vnější dimenzi. Cíle 2020 se definují bez adekvátní analýzy těch velkých globálních tendencí, jako je růst a zaměstnanost EU, ale to přece závisí na zbytku světa. A také i chci připomenout nám všem, zde my musíme jednotně zastupovat EU v různých mezinárodních finančních institucích, jako je eh, Měnový fond a, eh, za, a eh, zde smlouva, zakladající smlouva musí být právním základem pro tento jednotný hlas. A potom je to reforma evropského rozpočtu. Zde souhlasím, že je třeba k tomu přistoupit odvážně a nejenom si stěžovat, že nemůžeme jednat efektivně, protože máme málo zdrojů v rozpočtu zde to eh, nejde. My eh, musíme mm, eh, tedy nejenom mm, plakat tedy nad rozlitým mlíkem, ale my musíme se snažit o to, aby Evropa se stala realitou a aby byla schopna konkurovat na mezinárodní úrovni. Děkuji. Ano, děkuji mnohokrát. Vážený kolego, nevidím žádnou modrou kartičku a Tudíž dám slovo paní Daně Váhalové. Ne, pardon, objevila se modrá kartička. Buďte tak laska, představte se, prosím, ano. Luděk Sevcik, Chairman of Committee on Affairs of... Já jsem uh, za Český senát, Luděk Ševčík. Eh, svého předřečníka, eh, co vidí nekalého a škodlivého na daních je známo že třeba nižší procento výběru daní přinese naopak větší výběr daní v čem tedy vidí tu nekalost a škodlivost soutěže o co nejnižší daň? Yes? Děkuji, máte slovo, abyste zareagoval. No, já si myslím, že to je ta e, konkurence mezi různými státy v EU a zde by, měl, by měla být minimální e, sazba daně, tak abychom se vyhnuli tomu, že budou e, státy, které by mohly třeba praktikovat mít takové podmínky, které nutně potom negativně ovlivní jiné státy kde je ta eh, sazba jiná a zde eh, samozřejmě bez eh, fiskální koordinace se vytvoří taková konkurence mezi státy a to my bychom tedy měli se snažit o určitou jednotu nebo koordinaci mm, této oblasti a mm, je eh, třeba tedy i eh, to vidět jako příležitost a přijmout minimální úroveň zdanění, tak abychom se vyhnuli eh, soutěže, takové divoké soutěže mezi státy. Děkuji. Ano, děkuji mnohokrát. A teď s velkým potěšením dám slovo paní Daně Váhalové. Děkuji za z Českého parlamentu Prožíváme dobu, kdy světovou ekonomiku zasáhla globální krize, která má za následek bankroty bank, podniků i jednotlivců. Krize nás nutí stále více přemýšlet, jak ji efektivně globálně zvládnout. Žádná členská země Evropské unie není schopna této krizi čelit jako jednotlivec. Celkově nám stále ještě trvající krize přinesla jednu důležitou zkušenost že trvale udržitelný růst není možno dosáhnout na základě krátkodobého řešení jenom ekonomických cílů. spekulativní maximalizace zisku v krátkodobém horizontu přináší v dlouhodobém pohledu snižování možností růstu do budoucna prostě přítomnost požírá budoucnost. ekonomický růst v rámci evropské unie především by měl být orientovaný na dosažení trvale udržitelného růstu není náhodou že termín trvale udržitelného růstu je klíčový při vytváření strategie evropské unie. teď je třeba aby toto uvažování převzal i evropský podnikatelský sektor. zejména v dnešní době boje proti změně klimatu je to velmi aktuální. v této souvislosti je důležité aby i evropská ekonomika si za svůj vlastní cíl dala dosažení shody mezi ziskem ochranou životního a sociálního prostředí členské země které jsou schopny v řízení ekonomiky prosadit tento koncept jsou v dlouhodobější perspektivě úspěšnější než ty které tento koncept zanedbávají a věří jenom neomezenému trhu. koncept dlouhodobého rozvoje je totiž založen v orientaci jednotlivých zemí na rozvoji svého inovativního průmyslu. pokud čerpám většinu prospěchu z výrobních činností automaticky musím přemýšlet dlouhodobě. pokud hlavním motorem růstu hdp je finanční odvětví a služby, zákonitě naše uvažování bude mít krátkodobý charakter. Orientací na dlouhodobé projekty, jako je inovativní průmysl, jsme schopni vytvářet i kvalitní dlouhodobá pracovní místa není proto náhodou že například v evropě byly krizí zasaženy především země s velkým podílem finančního sektoru na ekonomice zatímco země které stále spoléhají na svoji rozvinutou průmyslovou základnu s vysokým podílem nových technologií jsou schopny této krizi efektivně čelit zvýšeným exportem. nyní mám však velkou obavu že politika rozpočtových škrtů není dobrým řešením může prohloubit stagnaci ekonomiky a narušit sociální smír. V této souvislosti Evropská unie by měla být koordinátorem sociálně trvale udržitelného rozvoje v Evropě. V tom spatřuji hlavní smysl pojmu European Economic Government. Vítám proto toto setkání jako další možnost poradit se, jak dosáhnout sociálně trvale udržitelného rozvoje v Evropě. Děkuji. Ano, mám tady modrou kartičku, která ale není tak úplně modrá, prosím. Prosím, představte se, bude to snažší pro všechny. Andřej Kovařevský, polský sejm. Moje předřečnice řekla, že rozvoj, udržitelný eh, rozvoj podniků. O tom hovořila a velice nadšeně hovořila o celu spółki jest tworzenie Ona nehovořila nadšeně tedy o eh, tvorbě eh, zisku, ale hlavním cílem podniku je tvořit zisk. A jak tedy motivovat eh, firmy, aby rostly udržitelným způsobem? A co to v praxi znamená? Ano, děkuji mnohokrát. Prosím, máte slovo. Paní Váhalová, prosím, dávám vám slovo na odpověď. Děkuji. Já si myslím, že firmy můžeme motivovat eh, různou, různou podporou, různými projekty. Můžeme je motivovat k tomu, aby zaměstnávali lidi že ta motivace by měla jít od nás tady z Evropské unie. Merci bien. Děkuji mnohokrát. A teď mohu dát slovo panu Pěru Lekie. Prosím, Pierre, máš slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říci, že pan Jean-Pierre Jouye pozoruhodně dobře ukázal, jak Evropa reagovala výrazně a pozitivně na krizi. Máme tendenci kritizovat Evropu, ale Evropa skutečně čtyřikrát vystoupila v okamžiku, kdy vyvstaly tedy skutečně zásadní krize, které by nás byly mohly přivést do stejné situace jako v roce 29 a Evropa na to dokázala reagovat. A za druhé, Souhlasím také s tím, že skutečně dnes Evropská unie je ještě důležitější než kdy dříve. Tak před třemi, čtyřmi lety se říkalo, že se svět mění, že dochází opravdu k tomu převratu ve světě a dnes je to zcela zřetelné v každodenním pořádku když vidíme, jak se objevují vlastně každý den nové a nové země, které mají opravdu velmi mocné postavení, myslím si, že skutečně je tady ta velmi silná potřeba Evropy, mnohem silnější než dříve. A chtěl bych říci, že skutečně teď 28. Eh, a 29. října, když Evropská rada převzala eh, v podstatě mm, za své tedy zprávu, kterou zpracovala Task Force pod vedením eh, pana Von Rompoje v oblasti eura, ale také tedy reakce na rozdíly v konkurenceschopnosti, otázka tedy vytvoření stálého fondu stability na základě práce ve které tedy se podílejí všechny složky, všechny orgány EU, ať už je to rada nebo parlament. A pak je tady otázka skutečně postupného vytváření eh, hospodářského mechanismu, který by měl opravdu už tedy ráz eh, economic government a to bych chtěl zdůraznit. A chtěl bych také připomenout skutečnost, že Evropa se vlastně z této etapy Eh, dostala posílená a že by tedy v prosinci se měla tato rozhodnutí dále potvrdit. Chtěl bych ještě učinit dvě poznámky zásadního rázu nezbytné propojení Evropského parlamentu a národních parlamentů. Myslím si, že je skutečně důležité, aby všichni sehráli svou úlohu, i národní parlamenty, i Evropský parlament, aby tedy skutečně spolu rozmlouvali, aby eh, spolu vedli diskusy v rámci tedy toho Evropského pololetí. A proč jsem v podstatě se eh, právě těmito otázkami zabýval také na úrovni finančního výboru našeho parlamentu, zda by se nemohly třeba v květnu konat pravidelně taková setkání mezi odpovědnými pracovníky finančního výboru, národních parlamentů a e, předsedů e, výboru, který se zabývá rozpočtovými otázkami zde. Dále je tady důležitá věc, která podle mě je nesmírně zásadní a to je tedy uh, společné investice do budoucna v oblasti výzkumu, obnovitelných zdrojů energie a také v oblasti obrany. Myslím si, že našeho cíle můžeme dosáhnout, pokud skutečně budeme schopni dosáhnout toho, aby naše vnitrostátní rozpočty byly skutečně koordinované, abychom vedli tedy rozsáhlou úvahu na téma našich vlastních zdrojů. Děkuji mnohokrát, Pierre. Nevidím žádnou modrou kartičku a tudíž mohu s potěšením předat slovo za předsednickým stolem svému kolegovi Martinézovi. Vidíte, že jeho křeslo je mnohem větší než moje, je k tomu opravdu předurčen. Děkuji, děkuji, Hermane. Máme zde řadu řečníků, kteří požádali o slovo a první z nich je můj kolega Jean-Pierre Odit. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, vážení kolegové, chtěl bych poděkovat za uspořádání tohoto jednání a také jednotlivým spolupředsedům. Vím, že Elegance je skutečně důležitá věc, ale velmi lituji, že v tomto sále jsou velmi málo zastoupení evropští poslanci a chtěl bych říci, že bychom měli možná dbát na to, aby takováto zasedání, která skutečně mají zásadní význam pro budoucnost eh, světa dílu, se mohla konat v době, kdy mm, se nekonají jednání výborů, protože řada kolegů skutečně musí být na zasedání výboru, eh, ve kterém pravidelně působí působí. A chtěl bych se ještě vrátit k tomu, co říkal pan Filip Lekie. Je skutečně třeba koordinaci nastavit mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními národními parlamenty. Je třeba vyhnout se určitému soupeření, které můžeme pocitovat. Chtěl bych zejména eh, upozornit některé politické skupiny Evropského parlamentu na to, že občas třeba se těmto skupinám stává, že karikují některé eh, vysoké představitele státní, například paní Merklovou a pana Sarkozyho, když vdovil přemýšleli společně o některých důležitých tématech. Zapomnělo se říci, že toto setkání mělo přesvědčit ruského eh, prezidenta, aby se účastnil samitu NATO, ale bylo to také zcela zásadní pro hospodářskou zprávu. Dnes skutečně si musíme uvědomit, že si musíme položit otázku, jak budeme společně spravovat evropský světadíl. Je třeba, abychom dali dohromady naše zdroje a prostředky a chtěl bych vám předložit první návrh, a totiž, abychom provedli finanční audit Evropského světa dílu. Jak eh, občas říkají někteří kolegové, třeba eh, pan Lamasur, 27 celních zpráv, 27 armád, jak říká pan Lamasur. Eh, máme v podstatě celou řadu konzulárních zastoupení v nejrůznějších místech světa. Ehm, kdybychom skutečně dokázali dát dohromady e, úspory, které by vznikly tím, že bychom právě propojili třeba naše správní orgány, jistě by to bylo velmi užitečné. Čili tento audit na úrovni celého kontinentu by umožnil jak právě v oblasti obrany, v oblasti výzkumu, v oblasti veřejné zprávy bychom mohli uspořit prostředky a byl by to mechanismus, který by byl vlastně doplňkem k tomu evropskému půlroku. A myslím si, že my, evropští parlam, členové parlamentu i členové národních parlamentů, když musíme čelit těm velkým výzvám, které před námi stojí, měli bychom skutečně být schopni koordinovat naše působení i nad rámec tedy té koordinace na úrovni vládní, která jistě tedy je velmi pozoruhodná, ale právě je skutečně třeba nastavit správnou rovnováhu mezi tím, co je tedy komunitární a mezi tím, co je eh, mezivládní. Občané ovšem takovéto rozdíly jemné nevnímají, proto je důležité, jak vypadají výsledky Občas tedy je to mezivládní, občas je to komunitární metoda, občas jsou to národní parlamenty, kteří kontrolují mezivládní e, činnost. Někde jsme to my, kdo fungují jako složka dozoru nad výkonnými orgány, ale musíme tyto věci skutečně účinně propojit, aby mezi vládami států, mezi působením společenství, abychom skutečně byli schopni se postavit čelem k těm velkým výzvám, kterým teď čelí Evropa. Děkuji mnohokrát, pane Ody. Naprosto s vámi souhlasím, zejména pokud jde tedy o ty dny zasedání. Paní Ashton právě teď vystupuje v mém výboru, takže je skutečně velmi složité. Ne, nikdo není tedy nadán duchem všudy přítomnosti, ale v každém případě jsou to tedy politické skupiny Evropského parlamentu, které si nepřejí, aby se to skutečně konalo v těchto týdnech ale skutečně tedy se to koná právě v týdnech výboru, zasedání výboru a je skutečně třeba tedy přihlížet i k těm programům a k tomu, jak zase vypadají tedy ty národní e, plány pracovní v jednotlivých parlamentech, v jednotlivých členských státech, čili to nám skutečně nechává jenom velice malý manevrovací prostor. Petru Filip. A nyní dáme slovo panu Petru Filipovi z rumunského senátu. Takže pane Filipe, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych na začátku chtěl poděkovat za tuto příležitost uspořádat společné zasedání a také za iniciativu eh, to, že si můžeme společně pohovořit o budoucnosti Evropské unie. Nacházíme se v situaci, kdy musíme zjistit, co se stane poté, až bude krize překonána otázka, je to otázka za milion, otázka, kterou nám budou pokládat naši občané i v budoucnu. A tato otázka zní tak, přijdou po krizi lepší časy nebo ne? Já zde připomínám, že když eh, zde byl poslední mandát, když jsem byl ještě eh, evropským poslancem a dále během eh, předsednictví, do Štrasburgu přijel pan prezident Sarkozy a oznámil začátek hospodářské krize v Evropě. Bylo to 15. září. Já vidím, že se hodiny nehýbou, tedy že to odpočítávání nebylo zahájeno, ale dobrá, budu pokračovat. Takže jsem říkal, že pan Barroso oznámil Eh, vytvoření výboru pro hospodářskou analýzu a tento výbor měl předkládat řešení pro hospodářskou krizi. Tehdy tato krize vznikla a říkali jsme si, že každý z nás ji bude čelit samostatně. Takže se musíme zeptat, jestli tento výbor fungoval nebo ne. Každopádně už samotná jeho existence, to je něco dobrého. Tato zasedání jsou nutná, ale jsou spojena s jedním problémem. Je nutné, aby to nebyla pouze ojedinělá zasedání, ale musí se pravidelně opakovat, protože na tom bude záviset důvěryhodnost evropských politiků, nejenom z Evropského parlamentu, ale i z národních parlamentů. To znamená, naše důvěryhodnost eh, u voličů je ve hře. Myslím si, že jde o komunikaci na rozhodovací úrovni v Evropě. Evropský parlament a národní parlament musí spolu komunikovat, to je velmi důležité, protože na základě toho občané pochopí, jakým způsobem vznikají rozhodnutí a směrnice Evropského parlamentu a také jakým způsobem to vše dále postupuje do národních parlamentů. Tím vším chci říci, že v současné době ještě existují určité záležitosti, které velmi dobře známe. Zde v Evropském parlamentu se jimi zabýváme. Jsou to evropské záležitosti, týkají se například energetiky nebo emisí CO2, nebo se to týká fondu soudržnosti pro roky 2013-2017 tyto záležitosti ještě nebyly dořešeny. Kromě toho máme před sebou nový balíček, který vznikl kvůli krizi. Členské státy Evropské unie chtějí překonat tuto krizi. Je samozřejmé, že Rumunsko plně podporuje tento balíček Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady tyto tři instituce o něm ještě budou debatovat, ale chci říct, že je velmi důležité, aby existovala tato komunikace mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty. Tato komunikace musí probíhat řádným způsobem, protože na tom závisí důvěryhodnost uplatňování v praxi těchto záležitostí Evropského parlamentu. Ty jsou velmi důležité. Existuje zde hrozba toho, že po skončení krize bohatší budou ještě bohatší a chudí lidé budou ještě chudší, takže se nad tím musíme zamyslet, aby k tomu nedošlo. Děkuji. Vy jste veterán, člen Evropského parlamentu. Jste si hned všiml, že ten chronometr nefungoval, když jste si vzal slovo, ale my jsme tento technický problém vyřešili. A dále má slovo pan Van Bommel. Dank u wel, meneer de voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl navázat na to, co říkal pan André Flau a to, že Evropská komise nebyla příliš aktivní, pokud jde o rovnovážnější rozdělení zdrojů v Evropě. Krize už teď v podstatě slouží určitému alibi ale samozřejmě musíme účinně nadále bojovat proti nezaměstnanosti a přerozdělo, hm, zajišťovat přerozdělování zdrojů. A v Nizozemsku máme pocit, že Evropa a vnitrostátní orgány jsou ochotny pomoci bankovnímu sektoru nebo velkým průmyslovým sektorům, jako je automobilový průmysl, pomáhat jim z peněz eh, daňových poplatníků, ale že jsou daleko méně aktivní, pokud jde o občany jako takové. A tento skepticismus evropských občanů je naprosto pochopitelný, stejně jako obavy z eh, nezaměstnanosti do budoucna. Čili otázka zní, zda bychom neměli si udělat eh, určité vyhodnocení neoliberální politiky v Evropě té, která vychází vlastně z další liberalizace trhu to znamená postliberalismus. Tak se to nazývá v Nizozemsku, protože to ničí tisíce pracovních příležitostí, které jsou skutečně kvalitní pracovní příležitosti a mění to tedy v takové ty hamburgerové pracovní příležitosti. Pak je tady otázka, zda skutečně není prioritou bojovat tedy za to, abychom neměli nezaměstnanost ve chvíli, kdy se už ekonomika oživí. Nemyslíte si, že národní parlamenty by také měly v podstatě mm, nakonec mm, moci zaujmout nějaký méně solidární postup, pokud jde o spolupráci v Evropě. Pak by skutečně došlo k, ke krize důvěry a ta by byla ještě daleko závažnější. A myslím si, že to všechno by byla pak rána z milosti pro Evropskou unii, která jinak přinesla tolik míru a blahobytu. Tak eh, máme ještě hodně řečníků a samozřejmě chceme si vyslechnout také odpověď pana Žuje, takže prosím, buďte struční a využijte těch tří minut. A nyní prosím pan Lunáček. You, Děkuji, pane předsedo. Jako bývalá členka Národního parlamentu, tak Ráda tady vidím některé z bývalých rakouských kolegů a teď jako členka Evropského parlamentu se chci vrátit k jedné věci, mm, která zde zazněla a to je mm, malý počet poslanců z Evropského parlamentu zde v sále. Do budoucna asi bychom měli dbát na to, aby zároveň neprobíhaly výbory, jako je Ekon například, které se zabývají stejnou tematikou. Takže apeluji na vás, abyste to předložil na schůzi předsedu. A teď k tomu tématu společná jednání mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. To je podle mě strašně důležité, protože často, především v dobách krize, vidíme my tady, ano, my z Evropského parlamentu chceme větší koordinaci hospodářských politik, ale také chceme i větší kontrolu nad národními rozpočty. A hm, často eh, eh, E, zde e, víme, že je třeba mít větší kontrolu, třeba i Eurostat, aby měl kontrolu větší nad národními rozpočty, ale vím, že národní parlamenty jsou k této myšlence laxní nebo jsou dokonce proti. A proto je důležité, abychom společně jednali, scházeli se a abychom se scházeli i na úrovni těch příslušných výborů, výboru tedy Evropského parlamentu a národních parlamentů, tak abychom eh, lépe se chápali, abychom pochopili společné, jaké jsou naše eh, postoje a eh, abychom mm, byli schopni vidět věci nejenom tím národním prismatem. Evropský parlament předložil velice dobré návrhy jak předcházet krizím do budoucna. Ale problém je na úrovni rady. Eh, tyto naše návrhy nebyly zohledněny tak, jak bychom si byli přáli. A já bych chtěla mm, slyšet od vás, zdali vy máte eh, podobné zkušenosti, že třeba i u vás tedy potom řeknou vlády, národní vlády, to je kvůli tomu, že Brusel, Brusel se nedohodl. Tam se to nepodařilo. My v Evropském parlamentu často máme velice dobré, eh, eh, dobré návrhy, jako je třeba ta dáně z těch finančních transakcí. I většina zde byla pro, my jsme to prohlasovali, a, ale některé E, i národní parlamenty by s tím souhlasily, ale pořád to nemáme. Takže já apeluji na vás, na národní parlamenty, abyste e, se snažili jít stejným směrem. To znamená větší koordinace, větší dohled nad národními rozpočty a také i aby nešlo pouze o koordinaci, ale harmonizaci, tak e, a, protože Eh, eh, samozřejmě nejenom národní rozpočet, ale i evropský rozpočet potřebuje peníze. To je důležité pro moji frakci například odvrátit se od fosilních paliv a obrátit se eh, k těm čistším energetickým technologiím. To je důležité. A nebo tvorba pracovních příležitostí. To je to, co leží na srdci našim občanům. Děkuji. A nyní má slovo pan Alberto Costa z Portugalska. Pane předsedo, je, pane předsedo, je tam modrá karta. Takže já vám připomenu jednací řád. Nejprve se zeptám paní Lunáček, jestli souhlasí s otázkou. Paní Lunáček, souhlasíte s otázkou? Dobrá, takže máte přesně 30 vteřin na to, abyste položil otázku a 30 vteřin je vyhrazeno pro odpověď, takže máte slovo. Ano, děkuji. Mám, slovo na, mám otázku na paní eh, Lunaček, která hovořila o tom například, že pokud se provede větší kontrola evropského rozpočtu, pak také mohou věci být lépe pochopeny, ale nemůže to být také obráceně, protože to může také vést k tomu, že dojde v podstatě k určitým problémům, například s otázkami bydlení, důchodu a podobně. Mm, well, but I think we all agree. Ano, my všichni souhlasíme, že jeden z problémů krize v EU také byl, že ano, my máme vnitřní trh, a většina z nás má i společnou měnu, ale nicméně nedostatečná kontrola nad národními rozpočty. To vedlo ke krizím jako k té v Řecku a i nedostatek eh, informací o stavu dané země. A mm, já si myslím, že možná někteří ano, to mohou považovat za vněšování, ale když máme eh, vnitřní trh, tak nelze hovořit o vněšování my eh, máme společnou Evropskou unii se společným trhem a se společnými standardy a eh, to eh, je třeba takto vidět. Děkuji. Takže nyní pan Alberto Costa z portugalského schromáždění. Děkuji, pane předsedo. Myšlenka vytvořit z této krize možnost jak pokročit v evropské správě, to je dobrá myšlenka a potřebná myšlenka. Proto je velmi důležité, abychom zabránili tomu, aby probíhající reformy byly ohroženy neopatrnými poselstvími či vzkazy. Mám teď na mysli určité eh, aktuální záležitosti. Za prvé, to je zvýšení sankcí. myšlenka toho, že musí být ukládáno stále více a více sankcí eh, jako reakce na krizi. Já si myslím, že tato myšlenka je negativní a kromě toho ohrožuje důvěru. Kromě toho se tím dosáhne opačného um, cíle, protože již víme, že sankce existují. A víme, že nebyly odhlasovány v radě tato myšlenka mm, je pozitivní, je dobrá pro posílení eh, hospodářské koordinace, ale parlamenty se toho musí účastnit od samého začátku. Nesmíme být konzultováni pouze ve druhém pololetí, když už musí být probírány detaily různých záležitostí a to hlavní již bylo rozhodnuto v prvním pololetí. Za druhé, legislativní postup v Evropě je zapotřebí, aby tento postup měl demokratický a otevřený obsah a aby jeho obsah nebyl předběžně určován, protože eh, v radě, která podle Lisabonské smlouvy nemá legislativní moc a to se stalo, to se stalo s návrhem Task Force. Musíme zabránit tomu, aby to byl precedens Nesmí se to opakovat v jiných legislativních postupech, které se budou týkat velkých hospodářských reform, které jsou tak potřebné. Poslední téma, to je přeskum smlouvy. Před eh, krátkou dobou vstoupila v platnost smlouva a Myslím si, že se musíme rozhodnout, jestli chceme oznámit dobrou zprávu evropským občanům, nebo to nestojí za to. Je také důležité, aby vnitrostátní parlamenty se účastnili tohoto procesu od úplného počátku, jinak to nebude mít žádný smysl, protože budeme mít stejné problémy, které jsme měli, když jsme se snažili reformovat Lisabonskou smlouvu a smlouvu o ústavě. Proto tato revize, tento přeskum musí být omezený a musíme ho omezit pouze na hospodářskou situaci. Ale to neznamená zjednodušený postup, protože to nestanoví Lisabonská smlouva. A nyní prosím zvěř se Evropského parlamentu. Eh, drage kolegice in kolegi, najprej bi rad izrazil veselje, da imam to priložnost govoriti na tem srečanju za prvé, vážení kolegové, eh, chci vyjádřit eh, radost nad tím, že mám možnost zde hovořit a je smutné, že tady není tolik kolegů eh, z Evropského parlamentu a já myslím, že do budoucna mm, politické kluby by se měly dohodnout na za svém zastoupení na takových jednání. Politici, ekonomové, úředníci, finančníci, ti nás z této krize nevyvedou, možná dočasně, ano. A již ve zprávě Mario Montiho se píše, že je zde velká propast. Propast mezi tím, co poskytují systémy vzdělávání a školství v Evropě a potřebami trhu práce okamžitě každý uvidí, že je něco špatného na našem školství a vzdělávání, pokud eh, produkuje něco, co trh nepotřebuje. Ve zprávě Montyho se uvádí, že i eh, v, tom, v těch eh, etapách negativního růstu, tak tam některé ty profily profesí chybí. A tudíž já bych si přál, abychom nejprve se eh, snažili o hlubokou reformu systému vzdělávání v členských státech a za druhé, a eh, abychom se zaměřili na odborné eh, vzdělávání a na tu terciární úroveň, tedy boloňský proces. Mm, ty procesy korenský a boloňský musí být konsolidovány, pokud chceme, aby evropská ekonomika měla ty profese, které potřebuje. Děkuji. Já ještě jednou chci zdůraznit, že je mi to velice líto, ale seznam řečníků je již uzavřený. protože jinak nebudeme moci pokračovat v práci ve našich pracovních skupinách. Takže bohužel nehlaste se již další, eh, prosím, a Pan Krajner je poslední řečník na našem seznamu. Nyní má slovo pan Sevcik z Českého senátu. Děkuji za slovo, děkuji i za organizaci tohoto velice důležitého setkání, které se domnívám není ničím jiným možno nahradit. Ani setkáním na Kozaku nemůžeme se bavit tak důkladně a dohloubky na určité téma, jako jsou právě joint parliamentary meetingy. E, musím říct, že krize a už před krizí jsme se bavili o konkurenceschopnosti Eh, v Evropské unii vůči ostatnímu světu na eh, půdorysu Lisabonské strategie a teprve po té krizi tak ta eh, diskuze začala být více konkrétní, řekl bych, byla naléhavější. A skoro s jistou dávkou ironie bych řekl, že už jsme tu krizi dávno potřebovali. A proto si myslím, že v té krizi se Evropská unie chovala velice dobře. Pan Joájet zmínil, a já mu za to moc děkuji, opravdu mimořádně veliký krok, kdy se podařilo zabránit protekcionismu což byl nesmírně důležitý projev skutečné solidarity s ostatními. ne všude se tak podařilo. v evropské unii se to podařilo pan eh, byl tehdy státním sekretářem pan jouyet a i jemu za to patří osobní poděkování. Eh, teď vidíme že některé státy více preferují eh, ochranu před ochranu vnitřního trhu nebo rozvoj vnitřního trhu jiné státy eh, chtějí více regulovat vnitřní trh. jsou to do určité míry i protikladné snahy. já mám otázku jakým způsobem se diskuse vyvíjí uvnitř evropského parlamentu a který z těch směrů bude více preferován nebo zdali se vám podaří v některých ohledech tyto dvě snahy skloubit. děkuji. Děkuji, pane kolego. Nyní má slovo pan Krištof Kareš z Národního schromaždění z Francie. Děkuji, pane předsedo vystupuji poté, kdy vystoupil pan Lokie, pan Žvije, kteří skutečně řekli věci velmi zajímavé a chtěl bych jenom tady některé věci doplnit. Nejprve pokud je o označení celého toho jednání za rámec krize, jaké výzvy pro Evropu. Evropa nebo alespoň tedy hodně evropských zemí ještě pořád v krizi tkví. Z té krize jsme ještě nevybředli a ty perspektivy, jak se z krize dostávat, jsou spíše nepříliš potěšující. Evropa samozřejmě umožnila to, že jsme se vyhli tomu nejhoršímu, ale rozhodně ještě nejsme z krize venku. A chtěl bych tady zdůraznit dva body. První je ten, že je třeba dbát na to, aby politiky přizpůsobování v oblasti rozpočtové, které jsou naprosto nezbytné, neměly následky v oblasti růstu takové, že by v podstatě do určité míry v některých zemích bránili tomu, aby se tam hospodářství opět oživilo. Čili je třeba zachovávat v určitých evropských zemích určitou poptávku, která umožní eh, mít také perspektivní vyhlídky z hlediska růstu. A druhý bod se týká toho, že je naprosto nutné, aby investiční politika mohla nadále existovat i na evropské úrovni a mohla se i rozšiřovat, protože v tomto kontextu hrozí riziko, že tyto investiční politiky, které umožňují připravovat budoucnost, budou skutečně obětovány v rámci právě politiky přizpůsobování rozpočtu. A tady je třeba, aby na evropské úrovni se objevily určité iniciativy a ty vyhlídky dnes jsou opravdu dosti temné. Evropský rozpočet, jak už zaznělo před chvílí, bude také asi trošičku tratit na těch politikách daleko přísnějších zavedených v mnoha evropských zemích. A vidíme to i na rozhodnutích a na tom, jak tedy probíhaly diskuse na poslední Evropské radě strategie 2020 také musí tedy najít správné finanční prostředky a je třeba, abychom skutečně tu investici mohli zajistit do oblastí, které to vyžadují. Hovořil o potom pan Lekvie, ale možná bychom měli jít právě i ještě dále a uvažovat i třeba o nějaké evropské půjčce, která by umožnila financovat některé investice právě do těch oblastí, které mají budoucnost. Eh, Děkuji. A nyní má slovo pan Manfred Zellner z Německé rady. Děkuji, pane předsedo. My jsme již překonali krizi, nebo ne, to ještě nevíme, ale víme jednu věc. Musíme udělat všechno možné pro to, aby se tato krize již neopakovala, protože pokud se bude opakovat, tak nebudeme mít příležitost účinně proti ní bojovat. Pokud se podíváme na to, jaké závěry jsme vyvodili z krize, tak eh, musíme říci, že parlament, eh, Evropský parlament svoji úlohu splnil, protože z mého pohledu se velmi aktivně účinil procesu a vyvodil dobré závěry z krize. Mám tím především na mysli reformu eh, finančního dohledu. Včera Evropský parlament udělal výbornou práci. Je škoda přirozeně, že na tomto zasedání je přítomno tak málo evropských poslanců. Bylo by dobré, kdybychom mohli tento dialog rozvít. Možná, že příště tomu tak bude. Jaké jsou tedy závěry, které jsme vyvodili z krize, nebo které tedy ještě musíme vyvodit? Já bych rád položil otázku, kdo platí za tuto krizi. Zatím to byli občané, pracovníci a pracovnice, kteří za to platili. Existuje také jeden nástroj, pomocí kterého by se aktivně mohli na tom podílet ti, kteří krizi zavinili, to znamená finanční vrstva. Já si myslím, že bychom měli o tomto tématu hovořit, protože za každé zboží platíme daně, ale jediné zboží, které nedaníme, tak to jsou finanční výrobky. Pouze daně, které bychom zavedli tedy i na tuto finanční sféru, by nám umožnily získat prostředky, na financování boje proti krizi, i kdyby to bylo jenom částečné financování. Kromě toho by nám to umožnilo, že toto šílenství na finančních tr- trzích by bylo zbržděno a mohli bychom zabránit také spekulacím. V Německu máme velkou podporu pro takovou tu daň z finančních transakcí a při nejmenším na regionální úrovni by takováto daň měla být zavedena. Možná, že bychom ji mohli zavést v eurozóně. Já jsem e, zastáncem ta, tohoto řešení. A nyní pan Krajner. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se účastnil různých zasedání, těchto společných zasedání a nikdy se jich neúčastnilo příliš mnoho europoslanců, ale to nemá nic společného se zasedáním výborů, skupin a tak dále, protože to existuje i ve vnitrostátních parlamentů, ale jsme zde. Já si myslím, že bychom si měli vzít ponaučení z toho a změnit systém, že by to nemělo být dvě k jednomu, ale pět k, jedn, k jednomu. Mám tím na mysli vnitrostátní poslance a europoslance. Můžeme nyní hovořit o intervenci. Nízké daně v jedné zemi vedou k tomu, že střednědobě a dlouhodobě tato země má větší příjmy, ale je to na úkor jiných zemí. A dlouhodobě to pocítí všechny země a budou se muset přizpůsobit, aby zde nevznikla tato fiskální konkurence. Takže se budeme poškozovat, budeme poškozovat, poškozovat sami sebe. Měli bychom zavést tedy pouze minimální daně, což existuje již řadu let. A měli bychom harmonizovat eh, daně, které platí společnosti, ale také bychom měli zavést minimální daň, protože pokud to neuděláme, tato daňová konkurence bude silnější. Kdybychom byli v Evropě jednotní, tak eh, tato sazba by sloužila k tomu, abychom věděli, kde se platí nejméně daní. Dnes to není tak jednoduché spočítat, kde se platí nejméně. Také bych chtěl zdůraznit to, co řekl můj předřečník, tedy, že tato daň z finančních transakcí by bylo něco vhodného. Pokud zde v Evropské unii by byl velký odpor vůči tomuto, tak první krok by měla učinit eurozóna, protože kdo platí za krizi? Jsou to především důchodci, eh, doplácí na krizi, zaměstnanci, ale ti, kteří využili eh, finanční záchrany a tak dále, tak ti nepřispívají. A tato daň z finančních transakcí je něco velmi rozumného. Například litr mléka, tam existuje 5-10 daň. Nebo za kabát, u kabátu tak eh, zhruba stejná daň se platí, ale když děláme nějakou finanční transakci, tak tam je daň nulová. Takže si z toho můžeme vzít ponaučení, že eh, transakce jsou základní pro všechny, ale mléko ne, ale já si myslím, že v opačný případ je správnější. Nyní již ukončíme eh, náš eh, seznam řečníků a je to pan Paskel. Děkuji mnohokrát, vážení kolegové. Jsem nesmírně rád, že mohu být mezi vámi. Pane Faskele, ještě se omlouvám, myslím, že tam byla modrá karta. Vidím ještě modrou kartu. Prosím, můžete sdělit své jméno? a zeptáme se pana Krajnera, jestli bude chtít odpovědět na vaši otázku. Pane Krajnere, souhlasíte s tím, že byste odpověděl na tuto otázku? Ano, ano. Až od, eh, budu znát ten dotaz, tak na něj odpovím. Takže pokud je o eh, poplatky daně z finančních transakcí, které země to již zavedly? A je to skutečně už případ konkrétní praktický? Existují takové země? Víte, že v 80. letech jsme se ve Švédsku snažili takové věci zavést Eh, fungovalo to jeden rok a pak tedy to upadlo v zapomnění vzhledem k velkému úspěchu, jaký to mělo. Ano. Já vím, že Švédsko mělo tento druh zdanění, ale po roce se od něj upustilo. To souvisí s tím, že pokud to udělá jedna jediná země, tak je lehké se tomuto zdanění vyhnout a jít do jiné země. Švédsko, Dánsko a další sousední státy Eh, jistě ví, že když to udělá jen jeden stát, tak ty ostatní budou mít, eh, tak bude mít problémy tedy. Musí vzniknout velký základ, musí tam být hodně účastníků a já jsem proto, aby nám Švédi předložili eh, své zkušenosti. A je důležité, aby se toho účastnilo více lidí. A nyní má slovo pan Faskel, což je poslední řečník a má k dispozici tři minuty. Eh, ano, pane předsedo, vážení kolegové, já zde zastupuji pana předsedu Olie, který má na starosti otázky hospodářské v já jsem nesmírně rád, že se zde mohu setkat s panem Švětem, který dlouhou dobu působil jako státní tajemník v oblasti evropských záležitostí. Myslím si, že zde existuje konsensus na téma těch výzev, ne že je třeba méně Evropy, ale více Evropy a ty výzvy, kterým teď čelíme, jsou hospodářského i politického rázu. Hospodářské věci se týkají vnitřního trhu, vnitřní trh není dokončen, ještě zde existují velké nerovnosti z oblasti prostředí z hlediska daňového a sociálního a je třeba, abychom skutečně šli daleko více kupředu, pokud jde o harmonizaci našich legislativních textů, aby naše podniky byly v situaci hospodářské soutěže, která má skutečně zdravý základ. Dále je třeba také se podívat na hospodářskou výzvu z hlediska přítomnosti Evropy eh, v celkovém světě. Samozřejmě Evropa se prosazuje v rámci GATU, v rámci VTO a mně připadá důležité, aby během mezinárodních jednání Evropa hovořila jedním hlasem ve vztahu k těmto partnerům, aby tito partneři nemohli v podstatě využívat eh, rozdělení, které může existovat v rámci Evropy, kde země mohou sobecky hájit své vlastní zájmy, například jako je tomu při jednání s Čínou. Je třeba, aby Evropa lépe lépe hájila své obecné zájmy, prosazovala myšlenku, která dnes skutečně nabývá na váze, a to je reciprocita při obchodním jednání s dalšími zeměmi v celkovém celosvětovém měřítku. A potom je tady otázka politická. Institucionální systém se s Lisabonskou smlouvou zlepšil. Je třeba snažit se tuto smlouvu co nejlépe naplňovat. Nicméně Lisabonská smlouva nebude stačit. Ten institucionální systém je ještě příliš složitý. Kissinger se ptal na telefonní číslo, pokud tedy chce smluvit s někým, kdo zastupuje Evropu a takové telefonní číslo Evropa vlastně pořád ještě nemá. Jaké tedy je telefonní číslo Evropy? Ta otázka pořád platí. Je třeba, aby Evropa byla byla předvídatelná, aby skutečně byla viditelná na mezinárodní scéně a aby také uvnitř Evropské unie společný trh, vnitřní trh byl zcela jasně řízen. A tady mohu jenom schvalovat iniciativy, které přijala Francie a Německo, aby zde skutečně existovalo tedy to, co můžeme označit termínem economic government, aby to skutečně na té hospodářské i politické rovině ty věci fungovaly. Ostatně ty věci od sebe nelze oddělit, jak říkal také Schumann ve svém prohlášení v roce 50 je skutečně třeba být více Evropy, více Evropy v hospodářské i politické sféře. Děkuji vám. Že to bylo naše poslední vystoupení. Už jsme vyčerpali seznam našich řečníků, ale nyní ještě dáme slovo samozřejmě našemu kolegovi panu Žujetovi, aby zareagoval na různé projevy, na různá vystoupení a Pane Žuje, chtěl bych využít této příležitosti, abych vám poděkoval za vaši řeč a také za vaši šestiměsíční práci, kterou jste vykonával s velkým úsilím. Takže, pane Žujete, máte slovo. Děkuji, pane předsedo a děkuji za vaše milá slova. Nevím, zda si to zasloužím, ale chci skutečně vám poděkovat, pane předsedo, za to, co jste řekl. Pokusím se odpovědět po určitých tematických okruzích. Některé otázky přenechám panu Martinezovi něco také tedy ještě i potom kolegům právě z Evropského parlamentu, protože tam je důležité samozřejmě, aby jste vystoupili vy na toto téma. Chtěl bych učinit tři zásadní poznámky týkající se toho, co zde zaznělo. Mnozí z vás, a jsem rád, že to proběhlo v rámci setkání mezi národními parlamenty a parlamentem evropským, Mnozí tedy hovořili o otázkách prostředků a rozpočtu. Já si nedělám velké iluze, ale myslím, že je třeba, aby probíhal dialog mezi Evropským parlamentem a parlamenty na národní úrovni, protože v té krizi důvěry nesmíme se domnívat, že některé věci můžeme na evropské úrovni provádět, když ale na to nemáme prostředky, abychom to mohli eh, dovést do zdárného konce odpovědným způsobem. Pokud nemáme dostatek prostředků nebo pokud se domníváme, že se mají provádět určité úspory nebo audity, pak je třeba to říci a udělat, pak je třeba být transparentní ve vztahu k evropským občanům. A myslím si, že nic nebrání tomu, abychom zde měli propojení mezi tím, co se dělá na úrovni komunitárním, na úrovni rozpočtu. A jak říkal pan Lekie, pak je tady tedy možnost dát dohromady určité prostředky pro určité politické cíle. I zde partneři budou čekat na to, co Evropa udělá v oblasti finanční strategie. Naváží na to, co také zaznělo Řekl to pan Kareš, že by nebylo nic horšího, než kdybychom měli strategie, ale neměli na ně finance. Trhy mají velmi složité nástroje, někdy až příliš složité, ale v jejich duchu ty věci fungují dosti jednoduše. Pokud máme strategii, ta strategie musí mít na sebe také nějaké finanční prostředky vytvořené. Čili to by měly zohledňovat evropské orgány v oblasti strategie, v oblasti financování a pak je třeba zvážit, co mají tedy dělat jiní aktéři. Další úvahy se týkají toho, že je třeba, omlouvám se, že to říkám zde, ale je to má úloha, je třeba také těm trhům naslouchat. Jsou totiž relevantní otázky, které přicházejí z trhu. Jsou zde relevantní otázky, které kladou trhy Evropské unii a zejména jsou to dva typy otázek, které jste položili i vy a které si kladou právě tyto trhy. A to je propojení mezi tím, co je krátkodobé, střednědobé, otázka udržitelného rozvoje, otázka financování výzkumu a vývoje, dále je tady otázka strategie 2020 ale je třeba skutečně také reagovat na to, jak vypadají krátkodobé výzvy. Je třeba brát otázky přizpůsobování, právě měnového přizpůsobování, třeba v potaz otázka zprávy eurozóny, zda to skutečně odpovídá problémům například v oblasti zacházení s některými státními dluhy ve vztahu právě k těm přizpůsobovacím mechanismům. Zda tedy je to naprosto koherentní, provázané. Je třeba také odpovídat na otázky týkající se transparentnosti bankovních operací, otázka právě těch státních dluhů. To všechno jsou i krátkodobé aspekty, na které je třeba odpovědět. Je třeba skutečně vidět tady ten průnik mezi tím, jak má vypadat střednědobá strategie ve světle těch otázek, které dáme ve vztahu k těm krátkodobým cílům. Evropa bude usilovat o určitou jasnější, zřetelnější politiku, pokud jde o oblast třeba půjček na komunitární úrovni, otázky řízení na evro, dluhu na evropské úrovni. Je třeba říci, co si přejeme docílit v oblasti například daňové integrace, proto si eh, takovéto otázky klade trh a položili jste je tady i vy, čili je tady propojení skutečně mezi tím, co je krátkodobě důležité a co je důležité ze střednědobého hlediska. A pak je tady samozřejmě otázka politická, o tom pochopitelně hovořila řada z vás, pan Van Bommel se k tomu vracel například, ale i další řečníci a týkalo se to kombinace mezi tím přizpůsobováním nebo těmi politikami i dosti tedy úspornými a politikami růstu, zda zase nesmíme věřit, že vždycky chceme, aby eh, tady byly nastavovány stále větší úspory. Je třeba skutečně si položit otázku strategickou. Jak tedy dosáhnout rovnováhy mezi těmi přizpůsobovacími mechanismy a tím, co očekáváme jako výsledek. A tady zase musí být evropská politika velmi zřetelná a srozumitelná ve vztahu k očekávání investorů. Samozřejmě, že to je určitá nesnás. Já zde sdílím to, co zaznělo od pana Colmera a i jiných účastníků. Evropa ještě zcela tedy z krize není venku. Ta cesta je dlouhá, obtížná a je třeba tedy zabránit tomu, abychom do ní znovu upadli. A zde je třeba, abychom prováděli koordinovanou akci, abychom byli skutečně jednotní v té otázce přizpůsobování a růstu. Nesmíme ovšem také eh, vylučovat otázky trhů v této oblasti a tady se dostávám k třetímu tematickému okruhu a to tedy, že musíme těm trhům naslouhat, ale také musíme být schopni je postihnout a musíme být schopni bojovat proti šílenství trhů jak například říkal pan Solmer nebo pan Kreiner a někteří další. I toto je třeba jasné. Jako pan van Bommel se domnívám, že je třeba provést určité vyhodnocení neoliberální politiky, která byla vedena eh, na trzích. Nesmíme se bát bojovat proti šílenství trhů, proti přílišné roztříštěnosti, proti neprůhlednosti trhů a že v tomto ohledu musíme skutečně být velmi čitelní a zřetelní a abychom v podstatě ochladili tu atmosféru, je třeba přemýšlet o tom, že by se mělo zvažovat tedy zavedení daně eh, na finanční transakce. Je to proveditelné, jistě je to v celé řadě případů i žádoucí. Jistě jistě, pokud to bude na evropské úrovni třeba, měli bychom být schopni to udělat na evropské úrovni, měli bychom být příkladní. Samozřejmě by to bylo zajímavější na mezinárodní úrovni, ale Evropa by se toho neměla vzdávat. Po dohodě s dalšími partnery zjistit, jak v podstatě Eh, zbrzdit třeba používání některých technologií. Už jsme to dělali i v oblasti eh, například biotechnologických postupů a tak dále, čili bychom se tomu neměli bránit ani v této oblasti. Čili měli bychom schladit ten systém a připravit ho tedy o určité excesy, ke kterým v minulosti došlo samozřejmě nemáme stejné problémy jako Spojené státy a tudíž je logické, že můžeme uvažovat a hledat řešení i v jiných oblastech a hledat i třeba jiné partnery pro koordinaci v mezinárodní oblasti. Pak je tady otázka, která zazněla od mnohých z vás, třeba i od, pana Paskela, je třeba přemýšlet o lepší reprezentativitě a koordinaci Evropy na mezinárodní scéně. Jistě můžeme najít v té krátkodobé oblasti společné odpovědi. To vidíme tedy za poslední dva roky zcela zřetelně, ale Mezi evropskými státy ještě stále existují rozdíly, pokud jde o představy o tom vnějším světě a tady je celá řada věcí, kde bychom ještě měli dosáhnout pokroku. Také od některých z vás zaznělo, a tím bych chtěl ukončit své vystoupení, zaznělo to, že víme, že Evropa je určitý horizont, který jaksi je svým způsobem nepřekročitelný, že potřebujeme více Evropy, že potřebujeme větší solidaritu mezi námi i ve vztahu k těm, kteří jsou těmi největšími oběťmi současné hospodářské a sociální krize, ale zároveň se nesmíme kochat lichými nadějemi je třeba mít i solidaritu, i srozumitelnost a chápání toho, co e, říká veřejné mínění. Protože to, co teď v podstatě už dva roky vidíme, je svým způsobem jistě posílení evropské solidarity, ale zároveň se to neprojevuje tím, že by se zvyšovala důvěra v evropské orgány. A myslím si, že toto je výzva, které by měla být schopna tedy Evropa čelit a zdárně na ní reagovat v nejbližším období. Děkuji pane Žujete, za váš příspěvek. Určitě také poslouží k tomu, aby lidé ve svých pracovních skupinách měli ještě další inspiraci pro svou práci, takže děkuji za váš projev. A nyní, vážení kolegové, nyní se rozdělíme do tří pracovních skupin. První pracovní skupina která se nazývá Jaký druh růstu a jaký druh pracovních míst v Evropě zítřka. Tato skupina číslo jedna bude zde pokračovat ve své práci. Vidím, že můj kolega pan Miguel Portas Evropský poslanec bude předsedat této skupině spolu s paní Marie Arena, která je z belgického parlamentu. A zpravodajem bude pan Bruno Čujbens to je belgický poslanec. Paní Arena je z Senátu a pan Čujbens je z dolní komory. Takže tato pracovní skupina bude pokračovat zde v tomto sále, což je velmi pohodlné pro tuto skupinu. Druhá pracovní skupina se nazývá Jaký druh hospodářské evropské zprávy budeme mít. Tato skupina bude ve třetím patře v sálu C 050, to je třetí patro, je to stejná budova. Je to tam označené a předsedou bude náš přítel pan Herman de Cro, který je z parlamentu, ale také byl předtím senátorem a eh, byl také eh, členem vlády a vůbec zastával různé funkce a Spravodajkou bude paní Pervenč Bere z Evropského parlamentu a třetí pracovní skupina se bude zabývat tím, jak doplnit jednotný evropský trh. Tato skupina se sejde v sále 1A002, který se nachází v prvním patře této budovy. Spolupředsedové budou kromě pana Croo to bude také pan Gozes z Evropského parlamentu to ještě k druhé skupině, ale ta třetí skupina, jak říkám, ta, která se sejde v sále 1A002, tak tam budou spolu předsedat pan Malcolm Harbour a pan Lajos Mille z maďarského parlamentu. A zpravodajem bude pan Jordi Villajoana, což je člen španělského senátu. Ještě mám několik věcí, které bych vám chtěl sdělit. Jak se dostanete do různých sálů, tak tam je to všude označené, je lehké se nestratit, i když je pravda, že v tomto labirintu je eh, lehké se i ztratit, ale každopádně vám chci připomenout, že pracovní skupiny by měly svoji práci ukončit v 19 hodin a žádám zpravodaje všech tří pracovních skupin, aby předložili svoje zprávy pokud možno písemně a pokud možno v angličtině nebo ve francouzštině zítra na dopoledním zasedání, aby jejich eh, zprávy mohly být rozdány jednotlivým účastníkům. A poslední moje oznámení, i když to již víte, v 19 hodin a 15 minut, to znamená ve čtvrt na 8, se bude konat koktejl a bude následovat dále večeře kterou bude mít eh, tu čest eh, předsedat pan Jerzy Buzek a tato večeře se bude odehrávat v sále nebo v prostoru, který se nazývá Jehudy Menuhin. Toto, eh, tento prostor se nachází v této budově, ale na první, v prvním patře. Ale toto vše můžete také nalézt v dokumentech, které byly rozdány. Já bych nyní rád velmi upřímně poděkoval svému kolegovi Depro za jeho společnost a za jeho také předsedání části našeho zasedání. Takže nyní následují pracovní skupiny, dále večeře v dobré společnosti a můžeme využít také tohoto času, abychom se lépe poznali. Takže děkuji vám všem, uvidíme se na večeři a dále budeme pokračovat zítra dopoledne.